Dobrý den, my se pustíme do pokračování v předešlém eh, zasedání a eh, začneme tedy s bodem 9, eh, absolutorium. Prosím, připravte si hlasovací karty, máme celou řadu hlasování před sebou. Zpravodaje tady ještě nemáme, ale teď jsme čekali už 10 minut a teď už čekat dál nebudeme a proto se question is, that's a, no. Is the rapporteur, does the rapporteur want the floor? Chtě, chtě, chtě, chtě, hlásí se pan Čarnecký o slovo? Richarde, pan, pane zpravodaji, chcete si vzít slovo? Hlasujeme o udělení absolutoria. Souhrný rozpočet EU, Rada, Evropská rada. Opravdu, to opravdu moc krát děkuji, vážná paní předsedající. Myslím si, že v tomto ohledu je nám už všechno jasné. Děkuji vám. Prima, das bych se auch nicht gehört, aber... Dobře. Takže já jsem to sice neslyšela, ale myslím, že snad můžeme začít. Takže eh, zahajujeme hlasování. to eh, Hlasujeme o usnesení, eh, odstavec 18, eh, bod 1, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 1, odstavec 18. Aha, e, zmatení je obrovské, říká paní předsedající. Já tady mám jenom jeden bod k hlasování. A teď hlasujeme e, o celém usnesení, e, včetně, včetně tedy odmítnutí absolutoria, kdo je pro, proti, zdržel se a já se omlouvám, a závěrečné hlasování musí proběhnout elektronicky. Končím hlasování. 26 pro, 2 proti a absolutorium eh, pro radu je tímto odmítnuto a půjde eh, na plenárku. Děkuji vám. Teď se dostáváme ke zprávě kolegy Čarneckého. Did we voted on the decision? yes, but now we have to hold on. But we did vote on the resolution. We, we ja. Ah ja, genau. Wir müssen noch mal die, die, Res die Resolution müssen wir ebenfalls noch abstimmen, nicht nur die Entscheidung. Äh, o tom usnesení musíme äh, ještě jednou, äh, jednou hlasovat nejenom o rozhodnutí, takže zahajuji hlasování teď. A, a, a souhlasím jenom s tím, protože za EPP tady byl jeden člověk navíc. Končím hlasování. 27 pro, jeden proti, co se týče usnesení. Tím, co se týče rady, máme odhlasováno. Mně to nebylo vůbec jasné, protože tady není nic napsáno na tom hlasovacím seznamu. Tam není vůbec počet hlasování. Je tady jenom jedno hlasování, to je trošku málo, proto ten zmatek. Možná, že by eh, to sekretariát mohl příště nastavit trošku jinak, je to matoucí. Tím se dostáváme k Evropskému inovačnímu a technologickému institutu. Spravodajem je opět pan Čarnecký. Přeje si zpravodaj slovo? Paní předsedající, ta debata Eh, již, roz, eh, již proběhla během zasedání výboru. Myslím, že všechno je jasné. Děkuji. Dobře, takže přistoupíme k pozměňovacímu návrhu 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato? Pozměňovací eh, návrh 2 tím pádem padá a budeme tedy hlasovat o celém absolutoriu. Hla- a hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 pro, 6 proti. Tím pádem přijato. A a, a hlasuji, hlasuji o kontech, hlasujeme elektronicky. Za EPP je tady jeden navíc. Končím hlasování. 22 pro, 6 proti, děkuji. A teď eh, návrh usnesení. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Eh, návrh 7, eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se? schváleno. Návrh 8, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 9, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 10, kdo je pro, proti, zdržel se. E, zamítnuto, tím přistupujeme elektronicky e, k, k hlasování o celém usnesení. Hlasujeme teď. Končím hlasování. 25 ku 4 schváleno. Děkuji, děkuji zpravodaji, který e, asi má také radost, že to má za sebou tím pádem se dostáváme eh, k podniku Artemis. Spravodem pan Černecký, přeje si slovo? Není tomu tak. A budeme hlasovat o rozhodnutí o absolutoriu samém. Máme tam pozměňovací návrh. Kdo je pro? Návrh 1. Proti? Zdržel se? To byla většina. Zamítnuto. Budeme eh, hlasovat o celém rozhodnutí. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Tím je také tady zaštěno eh, absolutorium a nyní pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se, Schváleno. Hlasujeme teď o celém usnesení. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Za socialisty je tady jeden navíc. Končím hlasování. 24 pro, schváleno a hlasujeme o uzávěrce účtu. E, hlasujeme teď. Končím hlasování. 23 pro, 6 proti. Tím máme Artemis také odhlasovanou. Není Eniak. Spravodajem zase kolega Čarnecký. Přeje si spravodaj slovo? Není tomu tak, takže budeme eh, hlasovat o absolutoriu. Máme tady pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? To byla většina. Návrh je odmítnout a hlasujeme o celém absolutoriu. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Tím je absolutorium poskytnuto. Hlasujeme o účetní uzávěrce. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Poskytnuto. Hlasujeme o celém usnesení. Máme tady pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno a hlasujeme o celém usnesení, hlasujeme teď. Končím hlasování. 25 ku 4 schváleno. A nyní budeme hlasovat o stanovisku. Spravodajem je pan Čarnecký. Jedná se o Eh, dosahování cílů EU v rámci OSN v oblasti zahraniční politiky. Za současné situaci je to důležité stanovisko. Přeje si zpravodaj slovo? Traditionally no. Tradičně ne. Danke, ja, Sie, Sie sparen Übersetzungskapazität. Ne? Damit kommen wir... Tak, teď budeme hlasovat. Eh, návrh 1 byl stažen, návrh 2, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Můžeme, můžeme hlasovat o návrhu 4 až 13 blokově najednou? Můžeme to udělat? Ne, nemůžeme. Návrh 4 tedy, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Návrh 5, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Návrh 6, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Návrh 7, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Návrh 7 elektronicky ověříme. Hlasujeme teď. Končím kontrolu hlasování. Schváleno. Omlouvám se, že tam vypadalo, že je mnoho lidí proti. Eh, návrh 8, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 9, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 10, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 11, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 12, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 13, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 4, 14 na dva díly, kdo je první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno a e, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se. Teď elektronicky ověříme, hlasujeme o druhé části návrhu 14, zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Návrh 15, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Tím se dostáváme k hlasování o celém stanovisku, hlasujeme teď. Končím hlasování. Dvacet šestku dvěma schváleno. Gratuluji panu zpravodaji, děkuji. Tím se dostáváme ke stanovisku o rozpočtu za rok 2016. Tradičně, eh, jako každý rok, s pravodajkou jsem já, nepřeji si slovo. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 4, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 5, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 6, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Eh, návrh 7, eh, oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se. Druhou část eh, návrhu 7 elektronicky ověřujeme, zahojí hlasování, končím hlasování. Schváleno. Návrh 8 kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 9 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Devítka, druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 11, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 12 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dvanáctka, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Tím se dostáváme ke hlasování o celkovém stanovisku. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno 26 ku 1. Pogratuluji sama sobě, děkuji tím se dostáváme eh, ke konci našeho hlasování a zároveň také k bodu na pořadu jednání číslo 15. A pro všechny kolegy, eh, kteří odcházejí ze sálu, prosím, aby toto učinili potichu. Děkuji. wir machen weiter. Teď budeme pokračovat. Po tady hlasování o absolutoriu ještě před. Prosím, eh, jestli eh, se chcete bavit, debatovat, odejděte z místnosti a my budeme pokračovat v práci na eh, bodu číslo 15. Jde o udělení absolutoria společných podniků. Já srdečně eh, věřím zástupce IMI a Milia za ITER, pana Barabaského za FCH a pana de Kovenár za ITER, pana Exla, pana Bilta, pana Contreras a Genio. Snad jsem nikoho nevynechala, na nikoho nezapomněla. Jsme rádi, že jste mezi nás přišli. A teď tedy máme běžnou otázku, kdo by eh, chtěl začít. Začneme eh, asi eh, s Imi a Máte slovo. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové, za příležitost se s vámi dnes setkat a poskytnout vám aktuální informace, které vyplývají ze zprávy od absolutoriu za rok 2013 a při přípravě na absolutorium 2014 v souvislosti s iniciativou inovativních léčiv IMI. Já jsem výkonným ředitelem IMI a v této funkci působím pátý den. Eh, předtím jsem působil jako ředitel Genome Canada, veřejně financované organizace pro výzkum v medicíně v Kanadě. Mám tedy v tomto oboru velký eh, eh, zkušeností a mám zkušenosti jak z Kanady, tak z Irska, z pocházím z Irska a také jsem proto velmi rád, že se vracím do Evropy. IMI je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru mezi EU, Evropskou komisí a Evropskou americkým farmaceutickým průmyslem formou FPA, který eh, zajišťuje eh, inovace, aby se dostali k pacientům včas a efektivně z hlediska nákladů dosahujeme významných výsledků v boji proti chorobám, eh, které jsou zásadní, jako cukrovka, Alzheimerova cuk- nemoc, autismus a řada dalších. IMI má velmi inovativní model financování, který je zakotven zákonodárcem, kde financování EU jde veřejným partnerům, tedy univerzitám, nemocnicím, pacientským organizacím a průmysloví partneři formou FPA, eh, ti nedostávají finanční prostředky z EU, ale přispívají eh, v naturálích formou eh, pracovníků a podobně do konsorcí, která jsou zvolena k financování formou veřejné soutěže, velice přísné soutěže výběrového řízení. Rád bych poděkoval za spolupráci tomuto výboru a také Evropskému účetnímu dvoru, který nám pomohl zajistit zdravé finanční prostředí v IMI. Důležité je, eh, eh, že konstruktivní eh, připomínky detailní informace k těmto bodům eh, se možná eh, ještě budou objevovat. Některé jsme poslali v roce, eh, za poslední dny. Je tam tedy zpráva o aktivitě za rok 2014. Čtyři body. Ex post audity, IMI financování, chybovost pro příjemce, financování z IMI, eh, eh, příspěvek v naturálních FPA a také řízení IMI. Hmm, nejprve k ex post auditům eh, a financování příjemců. Dosahujeme velkého pokroku, ale musíme zajistit pod to, abychom zůstali atraktivní pro pacienty a malé a střední podniky, ale zároveň neohrozili fungování státních institucí. Ehm, chci zdůraznit, že společnosti konsorciu FPIA nedostávají ani jediné euro s financování formou IMI ehm, implementace auditního programu ehm, byla již provedena a doufejme, že se nám podaří dořešit nedořešené úkoly ještě do konce tohoto roku. Během roku 2014 se nám podařilo uzavřít 59 auditu a do konce srpna 70 eh, auditu bylo již uzavřeno. A proto, a tady budu hovořit o chybovosti u Eh, příjemců, tak implementace auditního plánu ex post plus dalších akcí eh, přinesla pokles kumulativní chybovosti, eh, kde se ještě projevuje snižující se tendence a do konce roku 2014 se dostala pod prahovou hranici 2%. Za třetí, Hm, pokud jde o společnosti F, v konsorciu FPA a jejich příspěvek, tak ty podléhají několika kontrolním mechanismům. Za prvé ex post eh, revize, které probíhají neza, ze strany nezávislých společností, dále podléhají auditu vnitřní auditní službou Evropské komise a v této souvislosti proběhly čtyři takové revize za rok 2014 a sedm dalších revizí bylo zatím zahájeno v letošním roce. A nyní když máme velmi jasný obrázek o 88,7% prohlášených příspěvků v naturálích ze společnosti konsorcia FPA. Kromě toho IMI nyní vydává doplňující informace o e, příspěvcích tisících společností z konsorcia FPA. Celková, eh, celkový příspěvek podle společnosti a kategorie, v který je uveden ve výroční zprávě a aktualizace se vydává také na webových stránkách. Eh, byla, poslední byla provedena v září 2015. Myslím si, že e, právě tyto e, příspěvky od společnosti mají velmi zásadní význam, nedají se přecenit. A 59% tohoto příspěvku se vztahuje na e, lidi přímo z daného oboru, kteří v konzorcích působí protože bez této průmyslové zkušenosti by eh, výsledky, eh, které jsme si přece vzali, zdaleka nebyly dosaženy. To je velice důležitý nový komponent tohoto partnerství veřejného a soukromého sektoru. Z hlediska eh, systému řízení a vládnutí, tam by chtělo IMI ujistit, že plní svou úlohu i v souvislosti s Evropskou komisí, tak nejvyšším orgánem je řídící rada, mm, kterou, níž je pět zástupců Evropské komise komise a pět zástupců konsorcia FPA, tedy zástupců farmaceutického průmyslu. Hm, pracovní plán je nastaven eh, na základě strategického výzkumného programu. Ten vzniká na základě konzultace s členskými státy, nezávislými experty, představiteli pacientských skupin a eh, průmyslu. Ehm, výzkumná agenda IMI byla přijata v roce 2014 a vychází také výrazně ze zprávy VHO 2014 2014 o prioritách v oblasti medicíny ve světě. A proto schválení řídící radou si žádá, tedy mm, si žádají všechna eh, rozhodnutí zahájení témat, projektů, eh, příprava eh, zpráv o aktivitách a také účetní mm, závěrky musíme zajistit, aby zvolená témata byla zajímavá pro průmysl a aby průmysl dokázal nabízet zase témata, která odpovídají strategické výzkumné agendě a zase pak předkládají řídící radě. Na závěr bych chtěl doplnit, že IMI je úspěšnou iniciativou, která zajišťuje excelenci ve vědě a inovacích, což povede ke zlepšení zdraví a života pacientů po celé Evropě. Zároveň ehm, odpovědně hospodaříme s prostředky daňových poplatníků a to já i ve své funkci učiním svou prioritou. Velice se těším na spolupráci v nadcházejících měsících a na to, jak se bude bude dále zlepšovat zdravé finanční řízení i my. Velice se těším na vaše dotazy a pokud nebudu schopen zodpovědět tady na místě, protože opravdu jsem ve své funkci teprve pátý den, velice rád vám později nabídnu podrobné odpovědi. Děkuji vám za pozornost. Ja, vielen Dank. Also ich weiß nicht, wie es den Kollegen ging, aber mir haben sie nichts Děkujeme, říká paní předsedající. Děkujeme za tuto prezentaci. No v podstatě ty záležitosti, které byly sděleny, ty známe. My jsme potřebovali vědět něco ohledně rozpočtu v roce 2014, zda tam byly nějaké problémy, my máme určité mm, trošku pochybnosti, některé otázky v našem výboru znepokojovaly nás, některé limity, určité podrobné audity, konkrétní otázky, které nás zajímaly. Já osobně například jsem té vaší prezentace nezískala všechny odpovědi. Já samozřejmě nechci předbíhat. Pan Marinesku má slovo jako zpravodaj, uvidíme, položí určitě otázky sám. Děkuji za slovo, paní předsedající. Možná je to trošku i taková důvod k ospravedlnitelní, protože pan ředitel jenom ví, ovšem ta prezentace mohla být jistě připravena lépe. Mám zde určité otázky, které se týkají ex post auditu. Jaké je procento těch částek, které podléhaly auditu ze strany národních týmů, to znamená, kolik z těch veřejných prostředků bylo ověřeno, pokud jde o jejich eh, řádné vynaložení a pokud jde o jednotlivé aktivity, rád bych se zeptal, kdo rozhoduje o tématech pro výzkumné aktivity, na základě čeho, na základě jaké procedury či postupu, například v jakých oblastech se bude například otvírat tender. Hovořilo se zde o příspěvcích, příspěvcích v naturálích, jistě jakékoliv možné finanční prostředky jsou dobré, ovšem jaký je postup při hodnocení takových prostředků, tak aby se zajistilo to, že jednotlivé podniky přispívají opravdu těmi částkami, jež jsou požadovány v rámci mandátu společného podniku. Socioekonomický dopad, benefity, jak se to hodnotí, vím, že zde procedura už existuje, všem rád bych se ptal, zda to je již nějak aplikováno a pokud ano, tak jak. A co práva duševního vlastnictví? Jakým způsobem se to projeví poté v ceně produktu který je výsledkem daného výzkumu. Protože tam hovoříme o 50% veřejných finančních prostředků po provedeném výzkumu doufám z toho bude výsledkem nějaký produkt a většinou v takovémto odvětví, jakým je medicína, je veliká částka ceny, která odráží právě i práva duševního vlastnictví. Ovšem zde je to 50% těch veřejných financí, které jsou zapojeny, tak proto bych se rád zeptal, jak to vypadá v tomto ohledu. Děkuji. Takže, pane řediteli, prosím. Takže, já bych začal tou první otázkou, to znamená, jaké procento podlehlo auditu 107 milionů 737 tisíc euro veřejných financí, které byly vloženy do projektu, již bylo auditováno, což znamená právě těch 70 o kterých jsem se zmínil na začátku. To samozřejmě bude ještě růst, protože toto číslo není ještě ukončené, není to konečná částka, audity probíhají a my opravdu doufáme, že to bude pokračovat tímto směrem, takže to je snad jasné. A pokud jde o nějaký výběr témat nebo jakým způsobem probíhají ty procesy a samotný výběr u jednotlivých týmů, témata vybírají vybírá řídící rada našeho podniku IMI pět zástupců, je tam z komise, jak jsem se o tom zmínil, a pět zástupců z, ze společnosti konsorcia FPA. Komise má možnost vetovat eh, tyto návrhy v rámci tohoto výboru. Takže to rozhodování je na úrovni rady. Samozřejmě, že samotná definice těchto témat, input, vstupy, to přichází z různých skupin, z různých stran. Ovšem ta správní rada má rozhodující slovo. A pokud jde o procedury a postupy, tak to je samozřejmě na základě pravidel, které eh, zákonodárce stanovil. Máme zde postupy, které umožňují supervizi v tomto ohledu, pokud jde o výzkumné týmy, Samozřejmě je to na základě otevřených tendrů, konkurenčních tendrů, na kterými dohlíží nezávislí odborníci podle jednotlivých témat, podle jednotlivých eh, oblastí. V první etapě jsou zde dvě etapy. V té první etapě FPA partneři a zástupci jednotlivých odvětví nejsou zapojeni do tohoto procesu. Pouze po první etapě to konsorcium, které dojde teda ke zvolení, vybrání určitého konsorcia a v v vztahu s tím, jak je excelentní nebo v jak, na jaké úrovni je propojen s jednotlivými partnery v rámci farmaceutického odvětví. A nyní se dívám na ten další bod, socioekonomický dopad, to je nesmírně důležité téma. Já osobně to beru velice vážně. My zrovna nyní vybíráme nezávislou skupinu, která by měla právě takovou um, socioekonomickou studii našeho projektu provést. Samozřejmě, jakmile ukončíme konkrétní projekty, zatím teda ale pouze jeden projekt byl dokončen, u kterého již máme výstupní zprávu Jistě si dovedete představit, že to trvá určitou dobu, čtyři roky, než vůbec mm, probíhá daný projekt a potom další rok se uzavírá, čili my uzavíráme jeden projekt a tento socioekonomický dopad v následujících šesti měsících provedeme. A dále jsou to práva duševního vlastnictví. To byl další dotaz. Tam máme velice jasnou politiku, pravidla jsou aplikována na všechny partnery. Hlavními principy je praktický dopad, to je hlavní cíl pro zlepšení efektivity, účinnosti výroby, vývoje léčiv, čili bez ohledu na to, kdo je vlastníkem duševních práv, je nesmírně důležité, abychom umožnili využití Eh, potom výsledku tohoto duševního vlastnictví, tak aby se ten konkrétní produkt opravdu dostal k pacientům, potřebným pacientům. Čili musíme samozřejmě zamezit jakýmkoliv překážkám v rámci tohoto procesu nebo tomu, aby si někdo uzurpoval duševní vlastnictví, práva v této oblasti a naše politika, našeho podniku i my tomu napomáháme. My se snažíme skutečně provádět co možná nejotevřenější inovační postupy v rámci celého konsorcia. A nyní ještě ta cena, nebo jakým způsobem se to pak odrazí na ceně produktu, ta práva duševního vlastnictví samozřejmě, že zákonodárce zde má konkrétní pravidla, Mm, tyto záležitosti, například ceny léčiv tam nebyly pokryty, protože ceny jsou z eh, pravomocí členských států a ne Evropské komise. Čili pro nás je nesmírně obtížné hrát nějakou přímou roli v tomto ohledu, ohledně toho, jakým způsobem to bude mít dopad na cenu už v té první etapě, řekněme, výzkumu. Doufám, že jsem tím pokryl všechny dotazy pana zpravodaje Mariasku a samozřejmě jsem připraven odpovědět dalšími podrobnými informacemi, ať už na jeho či dotaz jiných kolegu. Děkuji. Dále je na řečníku, je na seznamu řečníků kolega Černecký. Se omlouvám. Nejprve bych rád vám poblahopřál k získání tohoto nového postu a držím vám palce, vám i vašemu týmu samozřejmě. Děkujeme za velice dobré materiály, které jsme získali ještě před naší schůzkou. Dovolte dva dotazy. Vy jste nám zaslali různé dokumenty, hovoří se tam o tom, že došlo k pokroku, že v podstatě jste nám zahájil určité vysvětlování těchto věcí. Všem mohli byste podrobně popsat ten pokrok v oblasti ex post auditních programů vašeho společného podniku a zároveň stávající situace, pokud jde o implementační práva, dále platby například, pokud jde u pacientů, dále ty příspěvky a tak dále. Děkuji. Prosím o odpověď. Takže nejsem si úplně jistý, které další podrobné údaje byste chtěli prodiskutovat u toho postupu ex post hodnocení a postupu toto ex post hodnocení provádí nezávislá společnost auditní v souladu s obvyklými postupy nesmírně podrobně a v rámci tohoto auditního procesu se snaží odhalit chyby, ke kterým došlo při alokování finančních prostředků. To nejsou nějaké podvodné záležitosti, jde o chybu, lidský, lidský faktor, určité, řekněme, špatné propojení mezi jedním výdajem či jiným výdajem u těch oprávněných výdajů, tak jak je to popsáno v našich instrukcích. Čili z toho potom vyplývá ta chybovost a chybovost se nám snížila právě pod ty 2%, což je prahovost, kterou máme stanovenou. Jistě máme mnoho detailních postupů, které bychom vám mohli poskytnout, jakmile o to projevíte zájem. Doufám, že alespoň prozatím by vám tyto informace dostačovaly. A ta druhá otázka, tak tam se omlouvám, nejsem si jistý, že jsem to tomu porozuměl. Takže ano, ano, bylo to, pokud se nepletu, to znamená jakým způsobem plánujeme poté skutečně uplatňování rozpočtu a využívání rozpočtu? Nebo mohl byste, prosím, tu druhou část vašeho dotazu, mohl byste to, prosím, ještě zopakovat? Ano, samozřejmě, říká pan Čarnecký. Jak vypadá stávající situace, pokud jde o platby a závazky Eh, v rámci operačních aktivit, čili jaká, jaký je stupeň využívání těchto prostředků, jaká je, jaká je míra využívání těch pladeb i závazku. Takže pro rok 2013 u pladeb je to 97,5 a pokud jde o závazky, tam je to 99,5 Takže skutečně jsme tam v souladu vlastně s našimi závazky, pokud jde o uplatňování rozpočtu a pro rok 2014, pokud jde o naše závazky, tak to je na úrovni 9, rovněž 99%, čili rovněž je to v souladu s tím, co je stanoveno v pracovním programu a i v rámci agendy strategického výzkumu. Děkuji za veškeré informace. My se jistě ještě eh, uvidíme. Nevnímejte to jako hrozbu. Přejeme vám mnoho úspěchů. Eh, my už jsme se seznámili s řadou eh, ředitelů i my a neradě bychom se seznamovali s ještě mnoha dalšími. Přeji vám mnoho štěstí při vaší práci. Pro nás je i my velice důležitá organizace a je důležité vědět, že u vás všechno dobře funguje. A teď eh, postoupíme eh, k podniku ITER a eh, prosím zástupce ITER, aby se představil. Ano, děkuji. Paní doktorko Gresle, paní předsedající, pa, vážení zpravodaji, pane Marinesku, pane Čarnecký, vážení poslanci výboru. Eh, pro kontrolu rozpočtu. Já bych na, na úvod nejprve poděkoval za příležitost vás oslovit. Dovolím si nejprve představit. Jmenuji se Barbasky, jsem projektovým manažerem pro širší eh, aktivity, které se týkají projektu Fusion for Energy. Eh, jsem ředitelem oddělení, odboru tedy pro eh, eh, fuzní energii a působím také jako, eh, od března jako ředitel společného podniku. Fuzní energie nabízí komponenty v naturálích do takzvaného širšího přístupu. To je projekt, který vytváříme společně s japonskými kolegy a také k širším projektům v rámci ITER eh, ve Francii v Tento projekt celkově řídí mezinárodní organizace ITER, která eh, vznikla na základě smlouvy. Fuzní energie však jenom součástí toho širšího eh, projektu. A musím říci, že Ehm, pro ITER, eh, což je tedy ehm, náročnější projekt, ehm, musím říci, že se setkáváme s velkými úkoly za poslední let. ITER představuje největší projekt jaderné syntézy ve světě, který umožňuje kontrolovat jaderné štěpení a syntézu kontrolovaných podmínkách. Zahrnuje sedm domácích agentur eh, s tím, že jednou je právě ta energie jaderné syntézy a tento projekt, který je bezprecedentní, ukázal se však, že není úplně ideální postupem pro uh, technologické výzvy, s kterými se potýkáme a proto jsme zaznamenali určité problémy s pomalým rozhodováním, časté změny ve specifikacích a projektu ve fázi konstrukce. To se pak ukázalo jako velmi nákladné. Od února letošního roku eh, se vrcholový management v ITERu změnil Doktor Bernard Bigo, nový generální ředitel, se stal vedoucím projektu a zavedl do vedení podniku nové myšlení. Předložil reformní plán, ten byl schválen radou ITER také v únoru. Nový plán apeluje na výraznější integraci týmu v Kaladaš s domácí agenturou, konkrétně zvlášť s agenturou Fusion for Energy. To bude zahrnovat projektové týmy, výkonnou radu, která zajistí agilnější přístup k projektům a rychlejší možnost realizace rozhodnutí. Vznikl také rezervní fond, který zajistí, aby změny, které se tedy eh, navrhují, budou eh, dostupné hned po březnu eh, navrhl orgán vlastní akční plán, eh, který zajistí eh, integraci s původní organizací. Současně se organizace Fusion for Energy rozhodla upravit vlastní postupy práce. Vždycky dostala pozitivní vyjádření za 8 let od účetního dvora, k vlastnímu finančnímu rozhodnutí. Zároveň jsme velice vážně brali doporučení účetního dvora i poznámky a postřehy e, tohoto výboru k absolutorium z předchozího roku. A za poslední e, měsíce, kdy jsme pracovali s doktorem Bigu na novém plánu, proto jsme vytvořili nový systém hodnocení odhadů pro kontrakty. Vzniklo nové oddělení projektového řízení, které bude kontrolovat náklady projektu a v neposlední řadě také spolupracujeme s doktorem Piko na přípravě nových realistických harmonogramů. To probíhá právě nyní realistických harmonogramů, které se pak předloží radě eh, ITER. A na závěr bych rád doplnil, že Fusion for Energy je plně odhodlána zajistit, aby ITER byl úspěšný. Neexistuje eh, žádný všelék, hm, ale se zavedením nového řízení a vedení v Kalraž nám umožní Um, zajistit, aby se tento závazek stal skutečností. Děkuji vám za pozornost, rád odpovím vaše dotazy. Kolega zpravodaj, pan Marinesku, má slovo. Děkuji. Já mám dvě otázky. V jaké fázi se nachází postup eh, jmenování výkonného ředitele? pro rozvoj jaderné syntézy. Komise se zavázala zrealizovat tento krok, který trvá už dlouho a e, pan Bigo se zavázal také prezentovat akční plán pro ITER. To je velmi důležité, protože nyní vlastně nevíme nic. Nevíme, co by se v budoucnu mělo dělat. On řekl, že tady eh, připraví plán řízení, ale akční plán nemáme, co se bude dělat, kdy a za kolik peněz. Děkuji. Pan ředitel. Ano, děkuji. Co se týče té první otázky, Eh, není na mě eh, na ní odpovědět. Jmenování výkonného ředitele pro rozvoj jaderné eh, syntézy má na starosti komise, takže navrhuji, aby na tuto otázku odpověděla komise. Ale ještě předtím mohu odpovědět na vaši druhou otázku. Máte pravdu. Plán nebo plán řízení Bernarda Pigo je relativně podrobný dokument, který se Eh, zabývá potížemi projektu eh, v minulosti a ten projekt byl eh, prezentován Radě pro ITER v únoru. Ten dokument vám samozřejmě můžeme dát k dispozici. Jsme také ochotni poskytnout mnohem více podrobností. Jedná se v většině případů o velmi technické odborné podrobnosti, ale v zásadě, co vyplývá z tohoto plánu, je, jak a kde definovat nový eh, plán projektu, nový harmonogram, nový profil výdajů eh, s zapracováním od všech domácích agentur. To není nic jednoduchého, protože doktor Bigo musí eh, tedy zapracovat vstupy od sedmi domácích agentur, které všechny jsou podobné naší agentuře, takže ten dialog je složitý. Ale postupuje uplynulých měsících poměrně svižně. Eh, on sám odprezentuje své vstupy eh, v radě ITER v listopadu a tudíž tedy Bernard Vigo sám v listopadu eh, odprezentuje nový harmonogram projektu. A co se týče první otázky, možná, že může odpovědět komise. Děkuji. Komise dostane slovo potom. My máme řadu dalších odpovědí, eh, otázek, na eh, které můžete také odpovědět. Eh, další se hlásí kolega Šoltes. Děkuji za slovo, paní předsedající. Jako výbor pro eh, rozpočtový, eh, rozpočtovou kontrolu není naším eh, úkolem hovořit o detailech projektu a nebo jeho technické stránce. Naším úkolem je kontrolovat, jestli jsou evropské finanční prostředky vynakládány správně, účinně a efektivně. A na tato témata se musíme zaměřit především jako výbor pro rozpočtovou kontrolu také kontrolujeme zprávy od Evropského účetního dvora a jak víte, zpráva účetního dvora z roku 2014 na ITER se stavila velice kriticky. Bohužel jsme nebyli svědky nebo jsme nedostali k dispozici žádné podrobné odpovědi od ředitele společného podniku ITER. A jestli si vzpomínám správně, v březnu letošního roku jasná většina tohoto výboru odhlasovala odložit absolutorium pro e, podnik ITER. E, bylo vyčleněno několik velmi důležitých kritických bodů, například zneužívání určitých finančních prostředků, Eh, další, eh, další, eh, další náklady vzniklé spožďováním projektu a chybným řízením. Nakonec se plenární shromáždění Evropského parlamentu rozhodlo udělit absolutorium pro ITER, ale já vám chci připomenout několik odstavců, na něž potřebujeme od pana ředitele odpovědi. Jaké byly původní náklady projektu a jak vypadá současný odhad nákladů projektu? Jestli totiž eh, sledujete náklady, tak eh, za poslední rok jsme viděli eh, zvyšování nákladů na tento projekt. Chceme vidět, jestli šlo o předvídatelné náklady. Dále, jak vypadá harmonogram projektu původní a jak vypadá současný časový rámec projektu. A poslední otázka, jak to vypadá s prováděním pravidel pro zaměstnance, to, byl, tak, to byla také jedna z výtek Evropského účetního dvora. Tam noch weitere Kollegen das Wort gebeten. Martina Dlabajová, bitte. Martina Dlabajová se hlásí o slovo. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já chci poděkovat Igorovi, protože už zmínil to, na co jsem se chtěla zeptat, tedy eh, příprava eh, pravidel eh, pro uplatnění zaměstnaneckého řádu a také vím, že jste navštívil v srpnu 2014. října, pardon, srpna eh, ve Francii. A víte, eh, jak to ve Francii chodí, ale přesto jsem se do čkala vřelého přijetí a setkala jsem se s lidmi, kteří byli velice oddáni své práci a reformnímu plánu a nové struktuře řízení a velice podrobně a vážně brali výsledek, ať už eh, zprávy účetního dvora nebo parlamentu, ale chci jenom zdůraznit, že někdy je nedostatek komunikace mezi pokud mohou být kritická ze strany společného podniku spíše než ze strany výboru, protože pokud byly provedeny důležité změny již v únoru, tak my jsme tehdy o tom informace nedostali. Já jsem byla s novou zpravodajkou eh, k absolutoriu pro společné podniky 2013 a přesto jsem ty informace nedostala. Já jsem ty informace dostala jenom po, eh, vzhledem k tomu, že jsem se do Kadaraše sama osobně vydala. Proto vás vyzývám k tomu, abyste byli vůči vůči našemu výboru otevřenější, abyste více komunikovali, protože ty informace od vás skutečně potřebujeme. Jinak jsem s projektem velmi spokojená, bylo to něco úplně nového. Já jsem byla ráda, že jsem mohla být ve fázi vzniku Tokamaku, kde jsem byla uvnitř místě, místa, kde se za 20 let bude vytvářet jaderná energie. Tomu jsem velmi ráda a blahopřeji vám ke plnění těch obrovských cílů, že se vám podařilo eh, zvednout střechu na tu úroveň 60 metrů. To byl obrovský úspěch. Já jsem velice ráda, že jsem toho mohla být zpět, svědkem. Jenom si přeji, abyste více komunikovali s parlamentem. Děkuji. You must have had funny holidays. <laughs> já jsem měla zábavnou dovolenou. Já jsem se sama dala na eh, Eh, tady seznam řečník, mám čtyři otázky. V roce 2013 u 42 eh, smluv eh, bylo spoždění, v roce 2014 to bylo 45, 2013 80 Jaké hlavní důsledky jste z toho vyvodili a jak vypadá analýza rizik, která má vždy předcházet účetním závěrku? a jak daleko eh, dostoupilo eh, vypracování smlouvy ze španělsky. A eh, vždy důležitá otázka, jestli jste dodrželi náklady 6,6 miliard euro za rok 2010 můžeme počítat s tím, že s tím vyjdete a nebo nevyjdete. Děkuji a máte slovo. Dobře, děkuji. Děkuji eh, paní eh, Dlabajová, že jste eh, nás přijela navštívit do Karabašu. Bylo, to, bylo nám to velikou ctí. Rád pozvu všechny poslance z tohoto výboru. Většina z nás jsou inženýři, takže v komunikaci nijak neexcelujeme, ale beru na vědomí vaši připomínku a budeme se snažit se v komunikaci vylepšit. Uvědomujeme si, že je důležité, abyste vždy dostávali správné informace. Eh, skutečně jde eh, v případě ITER o experiment a to i v případě managementu. Doufám, že všechny strany si z toho odnesou prospěch. Je to s odstupem největší mezinárodní spolupráce, která se týká poloviny populace celého světa. Takže eh, z mé osobní zkušenosti je to skutečně náročné, ten, ta zkušenost je pozitivní, protože se musíme vyrovnat s různými kulturami z celého světa, my víme, že všichni Evropané jsou si rovni a e, když tady jednají s Číňany, Indy, Japonci e, a tak dále na projektu, ale všechno samozřejmě e, se vrací k účinnosti, k efektivitě. Zpět k tomu plánu, jako paní předsedající, paní doktorka Gressle se zmínila o spožděních provádění kontraktu. Ty plány byly nastaveny před pěti lety a byly nastaveny za určitých předpokladů účinnosti, která se ovšem eh, nepotvrdila a tomu se nemůžeme vyhnout. Ten projekt má eh, určitý design, který potřebuje vylepšit abychom byli schopni tedy eh, připravovat a provádět výzvy k veřejným nabídkám. To je potřeba dělat rychle, skoro jako ve fabrice a to se nepovedlo. A s postupem času se spožďování stále zhoršovalo. Teď se snažíme se vrátit k realistickému harmonogramu. Tím se vracím k dalším otázkám i s realistickými eh, milníky, tak abychom měli realistické eh, profily závazků a zároveň se snažíme zlepšovat účinnost, efektivitu, schopnost tedy provádět kontrakty eh, včas Především jde o e, nákup, e, nákup věcných komponent. Tady je nezbytná e, technická odbornost. Některé ty komponenty vznikají na světě vůbec poprvé. Takže opravdu se musíme učit. A co se týče načasování, jak už tedy bylo řečeno, co se týče pana Bigo, i já bych vám rád nabídl nějaký náčrt časový, ale Spíš vám poskytnu informaci, kdy eh, se ten časový harmonogram bude prezentovat radě eh, ITER eh, v listopadu. Společně tedy s odpovědí na otázku, co týče řízení rizik, výsledků projektu, společně se zprávou, kterou každý rok předáváme radě ministrů, která obsahuje přesně tyto informace. Informace, které se týkají tedy harmonogramu i nákladů ty samozřejmě budou pro eh, rozhodující osoby eh, zcela zásadní. My máme eh, po rozhodnutí Rady ministrů do roku 2020 rozpočet zastropovaný a ten strop nepřekročíme. Ovšem ten projekt bude spožděn, to oznámíme v listopadu. Každé spoždění znamená navýšení nákladů, to musím přiznat. Ale ke zvýšení nákladů nedojde před rokem 2020. Takže ITER je zcela fenomenální projekt. Mnoho vlád na celém světě jej sleduje s obrovským očekáváním. My vyvíjíme maximální snahu. Co se týče prováděcích pravidel, prováděcí pravidla ta Eh, řídí EMC, eh, e eh, výbor tedy, a budou schválena v listopadu, to už bude brzy. A teď hovoříme o dohodě s vládou Španělska, o tedy lokalitě, kde pracujeme. My jsme tedy dočasnými hosty v této lokalitě a loni bylo dohodnuto, že Eh, to místo dostaneme alokováno. V mezidobí eh, španělská vláda nám nabídla budovu na stále sídlo eh, a zároveň probíhá debata o, na téma celého projektu ITER a ta požádala, aby určitá část pracovníků nastálo přišla do Kadaraše, takže naše požadavky se snížily. Vláda španělská přišla s nabídkou a to se vyřeší do konce října. To je tedy dohoda, kterou teď máme eh, po debatě, která proběhla na eh, tedy správní radě. Děkuji. Děkuji. Takže s tou komunikací s inženýry to není zas tak špatné, už jsem zažila horší, takže vám přeji odvahu. Nikdo další se nehlásí a teď dám slovo Evropské komisi a pan Kasmerčák si také potom bude moci Eh, vzít slovo eh, na, eh, a odpovědět na pana Marinesku a další otázky. Promiňte, paní Kasmerčak. Dobrý den, já jsem z DG pro energii. Pokud jde o ten čas, pokud jde o ředitele, tak tam to je, probíhá tak, že správní rada vybírá ze tři kandidátů Evropská komise navrhuje 6 desátí a tam v podstatě proběhne v tento den konečné rozhodnutí a my si myslíme, že by to mělo umožnit potom novému řediteli nastoupit buď v prosinci nebo nejpozději v lednu. Pan zpravoda ještě jednou chtěl by vystoupit. Takže nikdo další se eh, na téma tady nehlásí, dostáváme se tedy k tématu FCH, pan ředitel Kolbenár. Madam Chair. Vážená paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně výboru pro rozpočtovou kontrolu, jsem skutečně nesmírně rád, že se mohu zastupovat právě naše společné, společný podnik ECH. Já jsem FCH, já jsem BT Kodnar a jsem ředitelem a zároveň eh, jsem i inženýrem. Jestli dovolíte, úplně nejdříve bych vám rád poděkoval. Poděkoval za udělení absolutoria v diskuzi, které probíhaly v březnu a potom je to potvrzení na plenárce, které proběhlo v dubnu. Je to výsledek velice dobré týmové spolupráce u nás na naší straně a zároveň se všemi orgány, včetně účetního dvora. Evropa si vytvo- stanovila takové opravdu velice ambiciozní mm, cíle, pokud je o zredukování emisí do roku 50 a do roku 80 musíme snížit naši závislost volných energií. Samozřejmě, že se snažíme právě v této oblasti palivových článků a vodíku přispět eh, ke všem těmto cílům, tak jak byly stanoveny jakožto strategické technologické plány právě palivové články a vodík představují nesmírně efektivní metodu konvertování energie z této úrovně na, ener- na elektřinu a naopak. Čili já nebudu hovořit úplně do detailu o těchto technologických záležitostech, samozřejmě, že jsem ochotena připravena odpovědět na vaše dotazy. Ovšem, pokud chceme ten eh, čtvrtý eh, vektor eh, aplikovat, musíme udělat obrovské úsilí které nás čeká. A to pouze proběhne díky zapojení veškerých zúčastněných stran, veřejných orgánů, Evropské komise, Evropského odvětví v této oblasti palivových článků a vodíku a výzkumné sféry a právě o to se snažíme v současné době. Jde o spojení veřejného soukromého sektoru, komise, eh, výzkum a odvětví jsou našimi hlavními Eh, subjekty jsou odpovědní za technickou agendu, tak aby umožnili této technologii mm, mm, uvést ji na trh. Součástí našeho mandátu samozřejmě se věnujeme nejenom Horizontu 2020, ale i FP7, využíváme granty pro podporu výzkumu, vývoje, demonstrace v oblasti, mm, demonstrace v oblasti různých technologií, máme 155 projektů, je tis, IC 266 jednotlivých účastníků a asi 550 beneficientů. Dále zde máme růz, několik um, desítek výzkumných středisek společností, 63 společnosti a 27% z toho jsou malé a středně velké podniky, což v rámci FP7 znamená 18%. Mnoho malých a středně velkých podniků se zapojilo do našeho odvětví, Eh, nejenom pokud jde o, mm, samozřejmě, že to sebou nese výhody i nevýhody. Nějaké základní výsledky jsme zatím neviděli, ovšem provedli jsme studii v roce 2012-2013, podívali jsme se na to, jak to probíhá na úrovni jednotlivých podniků, jaké jsou benefity pro programy, pro technologie. Máme se zprávu, která hovoří o tom, že roční nárůst této oblasti mm, byl asi 10 u všech těchto podniků. Dále jsou to výdaje na výzkum, které se zvýšily 8 ročně a potom implementace se zvýšila o 6% každoročně. To znamená, ve všech těchto indikátorech eh, došlo k nárůstu. Vidíte, jakým způsobem vlastně roste celé toto odvětví. A to, co je ještě důležitější, je i nárůst pracovních míst. Viděli jsme v této zprávě, že došlo o 6% procentní nárůst. Naše komunita není až tak velká, jako například oblast ropného energetického průmyslu či plenárenství. Ovšem je to stejně úžasné číslo a dostaneme každoročně dál, pokud jde o duševní vlastnictví, 16% nárůst patentech, zatímco průměr celého období pro celé odvětví bylo 1,5% pouze. A nyní, jestli dovolíte, několik otázek které již zasněly. A to je i řádné využívání veřejných zdrojů. My samozřejmě chápeme výzvy v této oblasti, máme rozpočet, který je k dispozici, musíme zajistit, aby byl implementován řádným způsobem. A pokud je o agendu, tam ta je schvalována eh, správní radou, to znamená, tam jsou členové eh, samozřejmě i komise na základě návrhu ředitele, ovšem eh, odvětví samo předkládá svoje návrhy, protože mají nejlepší představu o tom, jakým způsobem vlastně budou prvé jednotlivé cykly, technologie, vývoj nových generací eh, těchto produktů, jaké jsou příležitosti na trhu, jaké jsou, jaká jsou slabá místa technologie a tak dále. Dále ten je tam ta komplementarita, která je velice důležitá u propojení veřejného soukromého eh, sektoru, to znamená veřejné eh, mm, peníze a zároveň eh, to nasazení jednotlivých odvětví. My jsme měli v rámci FP7 příspěvky v naturálích, to znamená, že odvětví museli předložit stejný počet nebo stejnou částku finančních prostředků jaké již byly k dispozici při, pro, při projektech a muselo to být alespoň 450 milionů. E, v současné době je to 430 milionů, ovšem projekty ještě probíhají. Ty jsou, které jsou součástí potom Horizontu 2020, každý rok výročně, kdykoliv schvalujeme takový výroční program, musí odbět přijít s nějakým plánem investic pro následující rok. Nyní probíhá například diskuze ohledně výročního programu pro 2016 a jednotlivá odvětví přijdou s investicemi, které nejsou propojeny s jednotlivými projekty, ale s technologiemi. A v lednu a v březnu eh, poskytnou informace o výsledcích v lednu u necertifikovaných záležitostí a v březnu to budou eh, eh, ty certifikované záležitosti. Je to samozřejmě ta komplementarita veřejných a soukromých financí. Chybovost. To je často spojeno s lidským faktorem. Lidé dělají chyby a pokud uděláte takovou chybu, opravíte ji, tak taková chyba prostě již neexistuje. A toto je právě ta filozofie, kterou se snažíme v rámci celé kontroly eh, uplatňovat. Čili nejenom ex post kontrola, ale v podstatě celý ten systém, včetně ex ante kontroly, ale i ex post kontroly. Dovolte několik čísel a samozřejmě to podporuje i absolutorium pro rok 2014, to bylo 1,14 chybovosti. To je to jsou ty finanční prostředky, které pravděpodobně nebyly řádně aplikovány, protože u všech auditů jsme to opravili, nalezli jsme chybu, tak jsme ji opravili. V roce 2014 jsme utratili 245 tisíc eur na tento audit a pokryli jsme 26 eh, celého rozpočtu, čili je to založené opravdu na tom finančním pokrytí a nejenom pokud jde o jednotlivé příjemce. My jsme se snažili opravdu pokrýt široké spektrum. A socioekonomický dopad, tam si myslím, že jsem to již ilustroval klíčovými daty, které jsem vám poskytla v rámci celého odvětví, samozřejmě nás čeká ještě hodně práce, například pokud jde o ropný mm, plynárenský průmysl, energetiku, to jsou silní partneři a musíme skutečně přesvědčit o tom, že takový plán může fungovat pouze, pokud všechno funguje koherentně, společně naše technologie palivových článků a vodíku je základem celé oblasti. A pokud je o IP, to znamená využití, intelektuální vlastnictví, to, tam máme konzorcium, které to řídí a které samozřejmě jasně Um, stanovuje, jakým způsobem jsou využána tato práva a je to i v souladu s horizontem 2020. Pokud je o platby a závazky, my tam samozřejmě se snažíme o uplatňování stoprocentního charakteru, pokud některé projekty selhají nebo řekněme nefungují, tak je eh, zastavíme a tam to plnění bude nižší, ovšem my nejsme charita, to my prostě musíme dělat naši práci ve prospěch našich občanů a pokud to nefunguje a nejde to tak, jak si to představujeme, tak eh, to musíme napravit. Děkuji ještě jednou za příležitost vystoupit, jsem připraven odpovědět na otázky, budu schopen okamžitě, pokud ne, tak písemně. Děkuji. Děkuji a slovo má zpravodaj pan Marinesku a potom pan Čarnecký. Děkuji. Thank you, Chair. I have only one question. Děkuji, vážená paní předsedající. Jeden dotaz na zástupce FCH. Takže, jestli dovolíte, eh, rád bych se zeptal, pokud jde o absolutorium pro rok 2014, šel bych ještě o krok dál, vlastně až na CH2. V podstatě minulý rok v červnu někde v roce 2014 jsme o tom hovořili, proto se ptám, zda bychom měli mít eh, teda zprávu o, o aktivitách eh, tohoto společného podniku v tom období a poté teda můžeme přistoupit k absolutoriu za další rok, možná nějakou zprávu, úplnou zprávu ze strany komise nebo nějakého jiného orgánu, pokud jde o FCH 1 Čili než se dostaneme k tomu FCH2, prosím, eh, odpověď. Děkujeme. My se vždycky snažíme, to je naším dobrým zvykem. Já nemohu samozřejmě odpovídat za komisi, vy jste se zmínil o zprávě z komise, jestli dovolíte. Já bych řekl z naší stranu, že my se snažíme každý rok publikovat naši výroční zprávu. Tam v podstatě popisujeme naše předchozí aktivity a zároveň máme takzvané revizní dny. Probíhá to v listopadu. Všechny projekty musí projít takovým ověřením a poté zveřejněme informace o tom, jak vypadají jednotlivé projekty. A to poté samozřejmě máme k dispozici za minulý rok již máme takovou brožurku a v listopadu teda poté dalšího roku bude mít informace o následujícím roku. Sama jsem se také zapsala na seznam řečníků. My jsme považovali ty společné podniky vždycky jako EPPP, pro nás se to těžko kontroluje a pokoušíme se nahradit ten informační eh, deficit za poslední dva roky. Co je pro vás přidaná hodnota této konstrukce? Eh, podle vašich zkušeností, eh, v čem spočívá přidaná hodnota? tohoto eh, vlastně konstruktu. Jaký je váš názor z hlediska tedy soukromého a veřejného sektoru? Děkuji za to. Takže to, co je úplně nejdůležitější, vlastně eh, ve všech těch společných podnicích je slovo společný joint. To, o čem jsme se přesvědčili v našem podniku a kolegové jistě s tím budou souhlasit, že jsme skutečně máme takový kredibilní, spolehlivou platformu určitých technologií, tam, kde celá Evropa, a to bych rád zúraznil, celá Evropa se na této platformě může setkávat, diskutovat tyto technologie, to, které jsou opravdu technologie budoucnosti, do kterých bychom měli investovat, jak spojit naše aktivity. Já si myslím totiž, že bez toho to skutečně našeho společného podniku vypalivové články a vodíková technologie v Evropě byla pouze v počátcích, čili musíme vytvořit takovou platformu synergii a to je velice důležité zreintegrovat to, propojit to se stávajícími projekty tak, aby do toho byla zapojena celá Evropa. Děkuji. Äh, Děkuji, to bylo opravdu eh, konkrétní, s tou odpovědí se dá pracovat. ty eh, naše analytické otázky, co se týče transparentnosti a eh, další takové otázky, chápete to, nebo to považujete za příliš eh, úzkostlivé nebo vlastně nevhodné? Jestli dovolíte, to je vlastně propojeno s tou poslední otázkou. Ta komunikace, možná zlepšit ty komunikační kanály. Já samozřejmě jsem připraven kdykoliv mezi vás přijít odpovědět na kterékoliv dotazy, které zde padnou. My samozřejmě chceme eh, fungovat na velice solidní, spolehlivém základu, pokud jde o mm, budoucí plánování. Máme mnoho různých systémů, které zde jsou zvedeny. Ovšem jde možná o to jak rozšířit komunikaci, jak to vypadá, jaká je, jaký je stav. Um, pan Marinesku se o tom rovněž zmínil, jakým způsobem budeme plánovat do budoucna a tak dále. Můžeme nalézt nějaké konkrétní kroky, jak to všechno zlepšit. Vím, že v prosinci se plánuje zde v Evropském parlamentu v rámci Evropských inovačních dnů určitá akce, kde budeme vysvětlovat, co to je vlastně tento nástroj společného podniku, jak fungujeme společně, veřejné orgány, odvětví, eh, průmysl, eh, výzkumní pracovníci, komise. A já samozřejmě s našimi řediteli můžu, a my pravidelně se setkáme, se podívat na to, jak to můžeme ještě vylepšit. Děkuji vám. Děkuji. Takže se eh, těšíme a už se těšíme na tuto eh, událost a bude to další příležitost. Tolik tedy k tomuto bodu. Já vám děkuji za tuto výměnu eh, informací. My jsme tuto výměnu a, a vlastně trošku, touto výměnou trošku pokryli i vlastně to, co se dělo v roce 2013 a 2014. My máme veliký zájem provádět tyto výměny eh, informace, eh, abychom skutečně zaručili maximální transparentnost a eh, abychom vlastně věděli, že dochází k efektivnímu vynakládání prostředků. Za ty poslední dva roky to nebylo příliš dobré a teď se to tedy velmi zlepšilo. Děkuji vám, já vám přeji mnoho úspěchů a jistě se uvidíme příští rok až eh, se bude eh, hovořit o rozpočtu na rok 2014. Takže děkuji a tak říkajíc jsme s vámi teď hotovi. A teď se dostáváme k bodu 16. Eh, Já se podívám, jestli tady máme všechny přítomné. Zpravodaj je Jens Geier a je to vlastně společné setkání eh, s výborem AFET. Společná setkání s jiným výborem jsou vždy složitá, proto tedy na krátkou chvilku přeruším naše zasedání, aby mohli přijít také kolegové z výboru AFET. Takže my budeme pokračovat v našem zasedání. Velice srdečně vítám předsedu eh, výboru AFED pana Elmara Broka a poslance výboru AFED, kteří se dostavili na projednání zvláštní zprávy Evropského účetního dvora, udělení absolutoria za rok 2014, politická mise EU v Afganistánu my jsme rádi, že bylo možné tuto společnou schůzi uskutečnit. Těšíme se na spolupráci. Výbor AFET je e, ten, který patří k nejochotnějším ke spolupráci. Já jsem ráda, že tady máme pana Vesberka, odpovědného zástupce za Evropský účetní dvor, kterému také hned uděluji slovo. Děkuji. Thank you. Děkuji. Je pro mě velkou ctí, že vám mohu dnes přednést zvláštní zprávu, která se týká výsledku policejní eh, mise politické mise EU v Afghánistánu, která začala v roce 2007. Je to civilní mise společné bezpečnostní eh, obrané politiky, která zajistí spole, lepší spolupráci s policejními službami eh, v rámci právního státu a respektování lidských práv. Celkové náklady na EUPOL od roku 2007 až do konce 2014 byl téměř 400 milionů eur. Audit zjišťoval, zda EUPOL v Afganistánu byl účinný. Zda se mu podařilo splnit cíle. Toto hodnocení bralo také v úvahu obtížný kontext, v němž mise EUPOL působila. My jsme se rozhodli vydat přímo do Kabulu a bychom si udělali přímý obrázek eh, o obtížných eh, okolnostech, v níž ta mise EUPOL pracovala. Ehm, plánování mise, ehm, podpora, kterou získala, ehm, koordinační témata, zainteresované subjekty eh, a my jsme samozřejmě hodnotili výsledky, tedy to, co bylo dosaženo dosud. A v souvislosti s ukončováním aktivit do konce roku 2016 jsme se také věnovali komplexnosti postupného stahování mise. Ehm, není naším úkolem spochybňovat politická rozhodnutí. A my jsme se proto velice pozorně zaměřovali pouze na zdravé finanční řízení a rád bych vám v této souvislosti zmínil některé závěry zprávy. Celkově lze říci, že podle zprávy byla mise EUPOL účinná a dokázala splnit své cíle. Dovolím si některé další prvky, které tento závěr podporují. Úvodní nasazení EUPOLu bylo, zdaleka nebylo snadné. Byly tam organizační obtíže, logistické problémy s koordinací, zajištěním pracovníků a vedení a než se podařilo misi ustavit v Afganistánu. Nicméně v průběhu času mise dokázala tyto obtíže do značné míry překonat a e, zanechala skutečné stopy v vstupující reformě policejního sektoru v Afghánistánu. Pokud jde o koordinaci, mm, EUPOLu se nepodařilo vyřešit všechny plánované aktivity eh, do jednotného evropského rámce, nicméně snažilo se podporovat mezinárodní spolupráci, která se také během času zlepšila. Pokud jde o misi, operační plánování a reporting, audit ukazuje, že plánování bylo flexibilní a mm, výkaznictví se zlepšilo. Nicméně absentovaly jasné pokyny CSDP a mm, stále e, chyběla centrální e, koordinace ještě slabá pro všechny tyto mise. A když se podíváme na hlavní tři linie operací, víme, že ve dvou ze tří linií operací se misi podařilo posunout dopředu. A pak jsme se rozhodli zaměřit na výsledky podrobněji pro aktivity a zjišťovali jsme výsledky Ehm, z každé z nich, kde byl EUPOL nejúspěšnějších. Mentoring, poradenství a další audit ukazuje na nedostatky EUPOLu nebo některé externí faktory, které ovlivňovaly výsledky. Trvalá udržitelnost závisí v každém případě na to, zda se s tím stotožní Afgánci. Finanční stabilita a bezpečnostní záležitosti, které nemůžeme ignorovat, jsou také důležité. A my jsme ve své zprávě také připravili řadu doporučení, která nesouvisí jenom s misí EUPOL úzce, ale může se aplikovat také na další obrané a bezpeč, eh, bezpečnostní mise. ESVČ by měla spolupracovat s členskými státy úzce, aby zajistila dostatečné logistické, technické a lidské zdroje k tomu, aby mohly úzce spolupracovat na maximálně autorizovanou kapacitu. V takto obtížném prostředí potřebujeme se eh, každou možnou pomoc, aby nevznikla spoždění. Příprava má proto zásadní význam pro každou misi. Doporučujeme, aby SVČ a komise připravili podpůrné funkce, eh, aby pomáhali s efektivním a rychlým nasazením misí eh, CSDP. A samozřejmě eh, také je důležité ke zlepšení účinnosti každé z aktivit zdůrazňujeme to, co bylo úspěšné a zároveň nabízíme praktická doporučení. Na vlastní oči jsme viděli, jak úspěšné je například e, školení školitelů a jak zajistit partnerskou účast další země. A takový přístup by měl pokračovat i v budoucnost. Trvalá udržitelnost, jak si dovedete představit, tam se setkáváme se zásadními význa, e, výzvami. Snažíme se Ehm, zajistit, aby ehm, od samého začátku dokázali eh, spolupracovat společné komplexní strategie, které definují úlohy a odpovědnosti eh, pro zmenšování a postupné stahování mise, například eh, jak naložit aktivy na konci mandátu. Velkou přidanou hodnotou této zprávy by bylo, kdyby naše doporučení mohla zlepšit efektivitu nejenom této mise EUPOL, která již končí, ale také dalších misí v oblasti o bezpečnosti a obrany. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Vesberke. Eh, to je úžasná zpráva. Spravodajem je Jens Geier, který už vypracoval zprávu z vlastní iniciativy, co se týče Afganistánu a znamená, že jej vidíme jako odborníka. Máte slovo. Děkuji za eh, tu pochvalu Eh, já vůbec nejsem v žádné depresi, co se týče eh, této zprávy. Paní předsedající, já děkuji panu Vesberkovi a jeho týmu. Mám eh, dvě poznámky k té zprávě. Je pěkné, že Evropský účetní dvůr se věnoval i těm náročným podmínkám, v rámci nichž EUPOL fungoval v Afganistánu a je to velice výjimečné a podle mého názoru velice pozitivní, že ta zpráva i vzala v úvahu dosažení politických cílů této mise a že vlastně ty chyby, ke kterým došlo, vlastně zařadila za otázku, jestli se podařilo dosáhnout politických cílů eh, této mise. A myslím, že to je správný způsob, jak toto hodnotit. A Eh, přál bych si, aby i jiné eh, orgány tak, takovýmto způsobem eh, k podobným k podobným, jak si myslím, přistupovali, protože jinak se může stát, že, jak my to v Němčině říkáme, se vyleje dítě i s vaničkou. A potom se chci vyjádřit k některým těm detailům té zprávy. Já jsem měl velikou radost, že pan Vesberg a jeho tým vše viděli správně a ve správném pořadí. EUPOL je částí tedy SPOP a tato mise v této stále důležitější politické oblasti chtěla dosáhnout tří cílů. Institucionální reformy eh, civilní policie, profesionalizace národní policie a začlenění této policie do afgánského justičního systému. Dva eh, z těchto cílů se podařilo naplnit, máme měřitelné výsledky a proto tuto misi můžeme alespoň částečně považovat za eh, úspěšnou. EUPOL stál asi 400 milionů eh, euro, takže to bylo nákladné cvičení, ale co se týče politického eh, úspěchu, je potřeba je hodnotit kladně. A naším úkolem je hledat eh, ty aspekty, kde by bylo možné v budoucnu mise SPOP zlepšit. Takže myslím, že tedy mohu podpořit doporučení Evropského účetního dvora, že eh, EUPOL vlastně utrpěl tím, že členské státy neposkytly včas veškeré technické a lidské zdroje. A proto podtrhuji nebo se připojuji k návrhu eh, účetního dvora, že tedy efektivita přípravy před misí musí být mnohem účinnější a musí být dosaženo lepší spolupráce eh, i členských států. A také je důležité říci, že eh, různá, eh, různé orgány které, eh, z Evropské unie, které pracovaly v Afganistánu, nespolupracovaly uspokojivě. V budoucnu bude toto potřeba zlepšit. Ku příkladu tady komise tvrdí, že, nestá, ne, že ne, nesehrávala žádnou úlohu, protože ta spolupráce mezi členskými státy byla zakotvena v jakýchsi prohlášeních o misích Eh, já si myslím, že to nelze takto redukovat, aby eh, veškerá opatření eh, mise SBOP, tedy je potřeba zajistit účinnou spolupráci. A Mimo to ESVČ eh, e a komise eh, musí dále sledovat rozvoj afgánské policie. Pan Vesberg eh, upozornil, kdy tato mise končí a myslím, že našim daňovým poplatníkům bychom dost těžko vysvětlovali, kdyby po ukončení EUPOLu se ukázalo, že eh, výkonnost afgánské policie zase začala kliset. Potom ty 400 milionů, eh, které jsme vydali, by nebylo možné považovat za udržitelné a proto eh, prosím kolegy z výboru AFET, aby v budoucnu ve svých debatách a závěrech, co se týče Afganistánu, také sledovali, jak se rozvíjí afgánská policie, jestli hraje rozhodující úlohu ve vývoji Afganistánu, to je potřeba sledovat a tak, abychom v budoucnu byli eh, připraveni nebo ochotní k nějakým dalším eh, opatřením na podporu. Před několika lety eh, jsem vytvořil zprávu z vlastní iniciativy o tom, jakým způsobem se vynakládají evropské peníze v Afganistánu, jak už paní předsedající řekla, se jedná se o Syřinský eh, fond eh, zákon a pořádek, LOFTA, eh, který řídí UNDP. A i zde tedy tam byla odpovědnost, bylo potřeba zlepšit tedy tu odpovědnost LOTFA, UNDP a jsem i nadále názoru, že bychom měli Eh, sledovat eh, chování a provozování těchto svěřeneckých fondů UNDP, eh, abychom rozhodli, jestli s nimi máme spolupracovat, to není nic těžkého. Jistě UNDP může dokázat věci, které my třeba dokázat nemůžeme, ale co se týče Evropské komise a svěřeneckých fondů, které Eh, ona eh, ustavuje, tak tady máme odpovědnost, je potřeba sledovat a kontrolovat eh, účinnost. Musíme potom se ptát, jakým způsobem je možné dosáhnout kýžených cílů. EUPOL se zaměřoval na aspekty rovnosti pohlaví, vzdělávání, méně už co se týče mentoringu a poradenství policii, tam lze lecos zlepšit, tady eh, potvrzuji eh, eh, doporučení účetního dvora. A také jsem rád, že účetní dvůr stanovuje nebo dochází k závěru, že EUPOL také trpěl velmi náročnými těžkými podmínkami při zadávání zakázek. Ty je potřeba nastavit flexibilněji a zjednodušit. A to je přesně v souladu s tím, co jsem řekl ve své zprávě, že tato politická mise eh, tedy musí především splnit své eh, primární cíle a to, to je potřeba eh, sledovat. A ne se vždy ptát, jestli při realizaci takových cílů se postupovalo vždycky přesně podle litery, řekněme, zákona nebo při zadávání zakázek. Podle mého názoru tedy došlo k pozitivnímu eh, vývoji. A jsem rád, že tedy eh, účetní dvůr eh, i se vyjádřil k tomu splnění politického cíle, že se vlastně neomezil pouze na kontrolu čísel a financí. Děkuji tedy účetnímu dvoru za tuto vyváženou zprávu a děkuji a těším se na diskusi. Děkuji. Já chci ještě upozornit na to, že se týče souhrných nákladů 400 milionů euro, když vlastně třetina musela být vydána na vlastní bezpečnost a pak se zjistilo, že vlastně jsme se dostali daleko od cíle, tak se nabízí zcela zásadní otázka, jestli vlastně vůbec má smysl realizovat takové mise vlastně za tolik peněz, a které vlastně naplňují, naplňují ty své cíle jenom do určité eh, míry. Eh, tato mise se potýkala tedy eh, s problémy při zadávání veřejných zakázek. Já chci upozornit na to, že náš výbor se hodně touto oblastí zabýval a myslím, že pomohl zlepšit tu situaci pravidel při zadávání veřejných zakázek. Co se týče ESVČ, e Eh, dala bych, eh, eh, chtěla bych přivítat pana Kalibriko a jeho kolegu a prosím je, aby se vyjádřili ke zprávě. Děkuji vám, paní předsedkyně, za sebe a kolegy chci říci, že vítáme s velkým zájmem zprávu účetního dvora a domníváme se, že e, zpráva také správně zaznamenává pokrok, které mi se e, dokázala zrealizovat a také e, správně zmiňuje také to, jak se postupně bude mi se stahovat a převádět na místní zdroje. Musím zdůraznit, že mi se probíhala ve zvlášť obtížné situaci, obtížném prostředí, eh, vůbec nedostatečnými kapacitami místních úřadů v Afghánistánu. Bylo tedy velice obtížné eh, celé to prostředí, v němž se CSDP eh, začala působit. Také víme, že byla zmíněna doporučení, tak jak to zmiňoval výbor, zmiňoval to tak také eh, další. A my eh, SVČ bychom rádi zdůraznili, že pokud jde o podporu eh, nabízenou z centrály v Bruselu k misi, vznikla také doporučení. V současné době analyzujeme eh, praktické eh, provádění těchto doporučení. K těm doporučením účetního dvora eh, musím říci, že některá jsou trošku outdated, bohužel tady to říkám anglicky, jsou opravdu zastaralá, ale obecně si myslím, že byla spíše aktuální na začátku. My se dnes už tolik aktuální nejsou, protože už byla třeba zrealizována nebo už nejsou aktuální aktuální. A ještě bych rád zdůraznil ehm, odpověď, kterou ehm, nabídl ehm, SVČ, také ve, tak, e, ušitní dvůr v doporučeních. My některá z nich vnímáme trošku jinak než účetní dvůr, jak tady zmiňoval pan zpravodaj, například koordinace Ehm, samozřejmě taková mise má povinnost se koordinovat, koordinovat se s dalšími subjekty a v této souvislosti ale neměli mandát na eh, obecnou koordinaci na místě. No, to nebylo rozhodnutí členských států a obecně, pokud jde o vnímání přidané hodnoty eh, této mise na základě hodnocení výsledků, kterých bylo dosaženo v terénu, ehm, eh, to je něco, co můžeme také porovnat na základě výsledků výsledku mentoringu nebo poradenství. Já si myslím, že tady své vystoupení uzavřu a spíše odpovím na dotazy a popíšu ty technické záležitosti. Pan Brok má slovo. A pane kolegyně, já, já děkuji, že zde mohu být. To už předem skoro splňuje veškerá má přání. <laughs> Ich bedanke mich sehr herzlich. Já velice děkuji zástupcům, eh, zástupcům eh, účetního dvora i kolegu Gajerovi. Domnívám se, že toto skutečně je eh, pro nás poučení. Zprávy, ze zprávy vyplývá pozitivní věc, že existence ESVČ skutečně vedla ke zlepšení koordinace veškerých eh, orgánů a agentur. I když ne absolutní, tak jsme na správné cestě, to je zcela zřejmé a to se podařilo posílit. Druhý bod. Eh, měříme tedy výsledek eh, podle otázky udržitelnosti a to je, myslím, zcela centrální záležitost. Často Eh, u různých misí. Eh, v různých eh, misích, tedy zahraničí, jsme zjistili, že ty jednotlivé mise vlastně se podaří třeba uskutečnit, zvlášť když se nezabýváme jejich dlouhodobým přetrváváním nebo dopady. Ale tady se nabízí otázka, jak toto zlepšit. To je téma samo o sobě. A samozřejmě to souvisí i eh, s politikou a jejím eh, eh, příspěvkem. Ptáme se, jestli naše politika vedla k udržitelnější situaci v Afganistánu. A takže to jsou dvě odlišné věci. Jestli třeba jsme se Eh, dopustili někde nějakého chybného politického hodnocení a eh, za to eh, už účetní dvůr odpovědný není, jestli by toto měl také hodnotit. To si myslím, že by tak nebylo, ale myslím, že tady v této předloze je rozhodující otázka, jak docílit lepší koordinace. Je to důležité tady pro zlepšení, eh, zlepšení výsledků eh, misí. Eh, na to je koordinace zcela nezbytná a ze zprávy jasně vyplývá, že se nedostávalo spolupráce s členskými státy. A to je zcela klíčová otázka. Neplatí to jenom pro tuto misi, ale také pro misi v Mali a další mise. Že za prvé eh, členské státy i poté, co to přislíbí, příliš se spožďují s dodáváním zdrojů, prostředků a personálu. To je nepřijatelné, aby tato eh, mise nebyla hned od počátku vybavena dostatečnou, eh, dostatečnou personální vybaveností. Tím pádem ten nástup je vlastně oslaben, stížen a Eh, nelze z toho vinit nikoho v terénu, ale na vině jsou členské státy a eh, podobnou situaci vidíme i v souvislosti s krizí, eh, se současnou uprchlickou krizí. Bylo by dobré, aby se členské státy včas rozpomínaly na závazky, které vyslovily, aby ty mise měly kýžený účinek. A má mise v Afganistánu a podobných zemích má smysl provádět pouze, když mají dostatek prostředů a personálu. A protože se jedná o dlouhodobý proces, než se taková mise eh, postaví na nohy, eh, tak eh, když je od počátku rozjíždění té mise oslabeno, kompromitováno, tak nelze počítat se stoprocentně úspěšným výsledkem a souhlasím s účetním dvorem, že to, na to je potřeba Eh, tedy ukázat prstem. Eh, já neumím úplně vlastně ohodnotit příspěvek ESVČ, eh, e ale co se týče příspěvku členských států, tady se mnohé z nich provinily. A když naše instituce ESVČ, Evropský parlament a komise nejsou ochotny naprosto na rovinu říci, že zúčastněné subjekty odpovídají, tedy současné subjekty, to znamená členské státy, přímo zodpovídají za plnění eh, svých závazků, to by bylo špatné. Takže vám eh, děkuji a myslím, že tomuto eh, bodu bychom se měli ještě dále věnovat, rozpracovat jej dál, protože to neplatí jenom pro Afganistán, ale i pro jiné oblasti. Chci tedy poděkovat kolegu Gajerovi a chci jej tedy požádat, aby tento bod ve své zprávě ještě detailněji propracoval. Děkuji. Děkuji. Já se také domnívám, že musíme položit mnoho otázek. U příkladu fakt, že vlastně máme takovou misi vlastně v terénu, pak máme zvláštního zástupce, který má vlastně eh, také nějaké náklady, má deset lidí, to něco stojí, pak je tam eh, Delegace Evropská unie, i ta se má nějakým způsobem zapo- zapojit do toho procesu koordinace, ale i to je nedostatečné. Myslím, že Rada si musí eh, položit otázku, kolik eh, peněz daňových poplatníků se tady ještě promrhá. A je úplně jedno, jestli to jsou peníze eh, národních států anebo Evro- peníze evropské, protože to ze zprávy jasně vyplývá, že i členské státy by se k tomu měly naprosto jasně uh, Eh, postavit. Stejně jako veškeré organizace, které se na té práci podílely. Je to skutečně obtížné. Mám eh, seznam řečníků, kolegyně Šmitová. Děkuji. Já se chci zeptat, eh, asi zcela nediplomaticky, ale myslím, že je potřeba tuto otázku přesto položit. Je jednoduchá. Těch 400 milionů bylo smysluplně vynaloženo, anebo ne? To jsem nedokázala ze zprávy vyčíst a ani jsem to zde neslyšela. Je to zcela jednoduchá. Jde o misi a řekneme, že něco je pozitivní a něco je méně pozitivní, ale to je třeba jenom maličkost, i když tady třeba to nejde, tak o maličkost, ale to, co je pozitivní, na to se hodně poukazuje, to negativní, to se spíše jak si schovává pod stůl myslím, že by bylo dobře zcela konkrétně říci, jestli se to vyplatilo, jestli ty peníze byly smysluplně investovány, ano nebo ne. A další otázka, doporučení účetního dvora. Ano, samozřejmě ta jsou, uh, účetní dvůr vždycky řekne, že doufá, že ta doporučení budou respektována při dalších akcích. Účetní dvůr má doporučení a jsou závazky to se zodpovědnými osoba, osobami probrat a samozřejmě by mělo být také ty návrhy eh, realizovat. Z toho se musíme poučit. My musíme zajistit, aby ty peníze byly smysluplně nasazeny já tady nejsem eh, příliš dlouho, mnoho let, ale myslím, že je potřeba dospět k tomu, aby bylo možné říct, že ty peníze byly smysluplně vynaloženy a veškeré ty a ta doporučení a podněty účetního dvora eh, byly realizovány nebo budou realizovány při dalších akcích do puntíku. Děkuji. To byla zcela jasná, jasná otázka na na eh, tady přítomného zástupce a doufám v, v jasnou odpověď. Děkuji. Hmm. Takže ich gedacht, es wäre eine Frage. Děkuji. Já jsem měl pocit, že je to spíše otázka na Evropský účetní dvůr, ale rád eh, tady se také ujmu odpovědi. Já si myslím. Já si myslím, že to je skutečně otázka na místě. Pokud mohu, eh, je tedy 400 eh, milionů euro je opravdu hodně peněz a samozřejmě tato velká částka znamená, že členské státy samozřejmě mají velký zájem na tom, aby takové finanční prostředky byly naloženy účelně. Za rok 2014 například konkrétně dá Dánové zmiňovali tuto problematiku s tím, že eh, přišli také o eh, zaměstnance v oblasti bezpečnosti. A musím říci, že eh, se také vždycky rozhoduje o finančním zapojení té každé země. Je to politické rozhodnutí především. Ehm, nebudu zabírat do podrobností celého procesu požadavku na misi, výsledku a podobně, ale obecně se domnívám, že finanční prostředky byly správně využity. A Domnívám se, a my už jsme o tom trošku hovořili, například udržitelnost mise, e, to je velice zásadní věc a podařilo se to, v tomto směru dosáhnout pokroku, e, tedy e, dosáhli určité úrovně udržitelnosti, například posílení míst místních zaměstnanců, kteří získají školení, eh, jsou proškoleni a budou moci na práci v nadcházejících letech navázat tak, aby vytvořili vlastní sbory, které budou dostatečně eh, proškolené a takovou kapacitu budou mít, aby dále pokračovali v této práci. Vzniklo také Centrum školení a vzdělávání pro policisty v Afghánistánu, takže obecně lze tedy říci, že se jim také daří reformovat problematiku vnitra eh, a dále dále zajišťovat dlouhodobé vzdělávání politiků v oblasti justice. Mohu říci, že tady ještě jsou rezervy, ale velký pokrok již bylo dosažen a jsem přesvědčen obecně, že mi se eh, splnila svůj cíl do značné míry, zároveň zůstala na evropské úrovni a delegace, která působí v Afganistánu a podporuje tam právní stát, právní prostředí zůstává tam Spojené království, Německo, Itálie, zůstávají angažovány v těchto oblastech. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Můžu... Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Není to skutečně moc optimistická zpráva to bych ráda řekla, protože se zde hovoří o problémech se zaměstnanci, protože jsou tam i různé jiné rovnoběžné programy jiných organizací, dále je to problém s dobrovolníky v Afganistánu, dobrovol, dále problémy s experty, dále s terénními uh, Ehm, kancelářemi a samozřejmě i určité obavy, pokud jde o dosažení cílu a já mám i určité obavy, pokud jde o 74. Tam se hovoří o využívání veřejných zdrojů, že na základě bilance EUPOLu je tam asi 146 pancéřovaných posů ze kterých pouze několik bylo používáno, to znamená 22 tisíc je mm, v podstatě to, co e, průměr na jedno toto vozidlo a je zde klasifikováno sedm těchto vozidel jako neoperativních, zatímco jedená se využívá, ostatní jsou v dobrém nebo novém stavu. Třikrát již byl prodloužen termín prodlouž, prodloužen termín mise, její zakončení v roce 12, 14, 15, a jste, teda 14 a poté se změnil šéf a i zástupce tohoto hlavního představitele Europolu a proto bych se ráda zeptala, zdá se tím pádem změní způsob řízení celou tuto misi, tak abychom skutečně dosáhli těch stanovených cílů s ohledem na organizační problémy a samozřejmě ohromné náklady. Nevidím v této zprávě nic o tom, jak se angažují jednotlivé země. Vím, že Polsko tam má několik, myslím, že tři odborníky policejního charakteru, ovšem ráda bych se zeptala, jaký je podíl a zastoupení jednotlivých členských zemí v této mise, čili dvě hlavní otázky, co se změní v řízení této mise a jelikož došlo ke změně na nejvyšších postech, této mise? To byla první otázka. A poté, jak vypadá zapojení, zaangažování jednotlivých členských zemí v samotné misi? Děkuji. mohu dát slovo ještě zástupci ESVČ. Eh, eh, e Děkuji. Já samozřejmě nemohu hovořit za členské státy, to je otázka, která se týká zaangažovanosti jejich, z jejich strany. Já mohu hovořit pouze za naši službu, já se nemám úplně přesné rozložení, pokud je o účast členských států této mise. Já samozřejmě jsem připraven předložit tyto informace později, bude-li potřeba. Možná víte, že členské státy rozhodují o tom, jaká bude veliká daná mise, jaká bude struktura tato mise a poté jsou to členské státy, které pokud jde o personál, většinu z tohoto personálu zajišťují rovněž a my za SVČ, my se snažíme udělat vše pro to, abychom je nějak orientovali, poskytli poradenství, typ personálu, které potřebujeme pro danou misi, ovšem nemůžeme nikoho nutit, aby nám poskytl nějaký personál členské státy prostě e, jsou schopny samozřejmě reagovat e, kladně či e, negativně, záleží i na tom, jakou politickou důležitost vidí v dané misi a my se snažíme připravovat především ten personál ještě před zapojením na, danou, na dané misi. My se v rámci SVČ snažíme zlepšovat techniky, ještě vlastně přípravu těchto, tohoto personálu i na eh, základě eh, díky na, našemu vyškolení Evropské školy pro obranu, která v, tomto, eh, v této oblasti funguje a která prostě je schopna vyškolit zaměstnance přímo i potom pro práci v terénu. A pokud jde, ano, teda o tu misi samozřejmě, ano, některé mm, došlo tam k prodloužení, když mm, víte, že tato mise by měla skončit 31.12.2016 podle rozhodnutí, posledního rozhodnutí rady. No a čili Eh, toto je poslední rozhodnutí. To znamená, že k tomuto datu 31.12.2016 by to mělo být dokončeno. Pokud jde o samotný způsob řízení, nevím, zda jsem to úplně pochopil dostatečně. My jsme samozřejmě v posledních letech udělali vše pro to, abychom posílili monitoring vnitřní, vnitřní Eh, výsledky, tak aby skutečně mm, jsme zde i v Bruselu za SVČ všechno vykazovali, pokud jde o řízení a pokud jde o koordinaci, to je úplně na závěr, role celé mise mm, vůči ostatním subjektům na evropské úrovni. Samozřejmě, že my se snažíme přímo eh, zastoupením, mm, zastoupením komise přímo na místě jednotlivými subjekty všechno koordinovat a samozřejmě, že je to součást strategie celé Evropské unie, je to součástí programovacího období na úrovni komise a tak dále a tak dále. Další na seznamu řečníků je zpravodaj pan Gajer. Děkuji. hlediska parlamentního zpravodajce odpovědět na otázku paní Schmidt. Já se eh, domnívám, že těch 400 milionů euro bylo vynaloženo smysluplně. Kdybyste se podívala, paní poslankyně, na eh, doporučení účetního dvora 43 a 44, tak se eh, dočtete, že tam účetní dvor eh, popisuje pokroky a můžeme říci, že dva ze třech pokroků a dva ze třech cílů bylo dosaženo. Můžeme říct, že nám to nestačí a můžeme dospět k politicky odlišným hodnocením, ale tak to byl úkol splněn. Máme ukazatele, jak toto hodnotit, ale politické eh, hodnocení eh, zase vypadá jinak a tuto práci musíme učinit my sami. Takže co se týče eh, toho, jestli těch 400 milionů euro bylo smysluplně vynaloženo a zlepšilo bezpečnostní situaci v Afganistánu. A co se týče otázky, jak zlepšit účinnost vynaložených prostředků, na tom se dá pracovat. Chceme-li dospět eh, k tedy posouzení, že eh, ty eh, peníze nebyly smysluplně vynaloženy, tak samozřejmě ušetříme daň, evropským daňovým poplatníkům mnoho peněz, ale takové mise se potom nebudou moci realizovat. A k tomu se dostávám důležitému bodu. Kolega Brok má úplnou pravdu, že ta mise, když nefunguje hned z počátku efektivně, protože členské státy se neúčastní svou pomocí tak, jak eh, by měly. Eh, samozřejmě eh, je do Afganistánu není tak jednoduché jako do severního porní Vestfálska a ani u nás není snadné najít policisty, kteří s velikým nadšením pojedou do Afganistánu a ujmou se tedy eh, své práce a jejich mezilidská nebo láska eh, k bližnímu dosahuje tak daleko, že eh, ochotně řeknou, že tedy prostě vsadí svůj, nasadí svůj život a budou se snažit tedy vylepšit bezpečnostní situaci někde daleko od své vlasti. A tak, takové lidi potřebujete, chcete-li tu misi uskutečnit a zlepšit tak bezpečnostní situaci nás všech. A Samozřejmě musím tedy eh, projevit pochopení, eh, že se do toho někomu nechce, eh, musíme tomu porozumět a je jasné, že členské státy nejsou schopny to dát policistům rozkazem. To prostě není možné a musíme tedy proto mít pochopení. A když paní předsedkyně vlastně se ptá, jestli vlastně má smysl při té misi vynaložit třetinu vše, veškerých nákladů za, na bezpečnost eh, těch eh, účastníků té mise. No, ta otázka má smysl, ale já sám bych asi také nebyl ochoten nasadit život, když by nebyla moje bezpečnost eh, tedy účinně, účinně zajištěna. Takže se můžeme vidět, divit té obrovské sumě peněz, ale z pravidel pro takové mise zcela jasně vyplývá, že když jde o misi SBOP, která se koná v zemi s náročnou situací, eh, jako je Afganistán, můžeme si potom říci, že si takové mise prostě nemůžeme dovolit. A můžeme eh, si potom říci eh, politicky, že EU jako vlastně činitel je zcela pasivní a v některých částech světa nebude prostě zasahovat vůdce. Může se potom k tomu samozřejmě vyjádřit zde přítomný zástupce ESVČ, jestli eh, jak si prostě to má smysl nebo ne, ale to je potřeba eh, rozhodnout politicky. Můžeme se podívat, kolik peněz nás to bude stát a když řekneme, že tedy by bylo příliš mnoho peněz platit tedy za bezpečí vlastních lidí, tak můžeme dospět k závěru, že to nebudeme realizovat. Ale politický důsledek eh, z toho bude, že buď nenajdeme vůbec žádný personál, který na, takový, na takové mise půjde, a nebo že ty mise nebudeme provádět. Děkuji. Já chci eh, já chci eh, varovat před takovým nedorozuměním. Eh, myslím, že musí, vlastně potřebujeme, potřebujeme mnohem více peněz na takovou misi, máme-li vlastně celou třetinu peněz vynaložit na bez, eh, zabezpečení vlastního personálu. Já bych tu diskusi eh, vlastně eh, nevedla takovýmto způsobem, mm, řekněme, úzkostně. Další se hlásí paní kolegyně Ayla Zendr. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Já bych ráda panu Gajarovi poblahopřála, protože se zhostilo pravdu všech těch doporučení účetního dvora, nesmírně komplikované záležitosti, je to nesmírně komplexní věc. Máme zde rozpočet, o kterém soud prohlásil, že byl nedostatečný. A já jsem ráda, že to zde zaznělo, protože cílem evropské politiky a cíle evropské politiky v tomto ohledu byly nesmírně ambiciozní, ovšem ten rozpočet byl velice malý a ještě dál se zmenšuje a právě proto nemůžeme naše cíle vždycky splnit. 400 milionů zpravodaj má pravdu. Tyto prostředky byly využity prostě maximálně možně za daných podmínek. Podíváme-li se na rozpočet pro Ukrajinu například, je to země náš blízký soused, podíváme-li se na stávající situaci, například v uprchlické krizi, tak vidíme, že ten typ problémů, to znamená, vidíme skutečně typ těchto naléhavých situací a proto si musíme jasně uvědomit, že je zde snaha velice obezřetně hodnotit doporučení a skutečně podrobně se zabývat doporučeními účetního dvora. Španělsko vyslalo 100 policejních důstojníků, kteří se nevrátili, eh, kteří zahynuli na místě, plus dva tlumočníci, čili skutečně toto jsou lidé, kterým bychom měli poskytnout maximální možnou ochranu, všem nebylo to bohužel dostatečné ani pro nás, ani pro celou Evropu. Ten rozpočet byl nesmírně omezený a pro misi tohoto typu, tohoto kalibru si myslím, že musíme přijmout doporučení účetního dvora. Musíme uznat, že jsou skutečně správná. Všichni, kteří jsou zapojeni, zaangažováni do této akce, by měli plnit tato doporučení. Asi bychom neměli požadovat, až my nehovoříme zde, samozřejmě o, nehovoříme zde o nějakém nahrazení Evropy. Je dobré, že máme společnou eh, schůzi s předsedou eh, výboru AFET. Eh, my s nimi chceme intenzivně spolupracovat, to jsme si dali za úkol. A po této poznámce chci ještě navázat na to, co tady řekla paní předsedající. Když čteme tu zprávu, tak vlastně z toho zcela jasně vyplývá, že bylo těžké vlastně získat policisty a policistky eh, pro tuto riskantní misi, pro toto riskantní nasazení. Když hovoříme s vojáky, kteří se zúčastnili vojenských misí, já jsem eh, hovořil s jedním rumunským důstojníkem, který eh, teď je eh, s Káforem v, Ara- v Sarajevu, tak vlastně si umíme představit, co to znamená. A proto i my o tomto bychom měli hovořit ve výboru pro, roz, eh, pro kontrolu rozpočtu a měli bychom se snažit nějakým způsobem posílit tu eh, personální základnu lidí, kteří jsou ochotni na tyto eh, mise jít. A eh, ten smysl politický nelze vůbec docenit. Když vlastně chceme hodnotit situaci po stažení té mise, tak musíme vlastně si být jisti, že se podařilo úspěšně vybudovat Eh, policejní eh, systém v, Afgánsku, eh, v, Af, v Afganistánu. A pak, když toto se nepodařilo, tak musíme považovat za misi za zcela vlastně neúspěšnou. Takže to je zcela zásadní otázku, jestli ta akce byla nezbytná a nebo jestli se na ní promrhalo penězi, ale, je, ale naopak, jestli je úspěšná. To je to hlavní. A k tomu tedy je řada věcí, na které se je třeba podívat kriticky. Ku příkladu eh, ten eh, Mezinárodní eh, správní rada pro policii v Afganistánu vlastně měla mnoho dárců, nebylo tam vůbec nedocházelo ke koordinaci. Tady se nabízí otázka, že tedy tamní zpráva se musí vlastně zabývat spíše sama sebou že je potřeba tam změnit určité aktivity. Eh, pak se nabízí otázka, jestli eh, byla, byl problém se spoluprací s NATEM. Mnohé členské státy jsou členy NATO, takže jestli vlastně nejde o problémy mezi přáteli, které by mělo být možné řešit. Potom otázka, kterou chci eh, položit komisi, jestli vlastně na základě těch zkušeností už byly vypracovány návrhy, e, protože to není poslední e, nasazení policistů e, někde na světě. Musíme vybudovat příslušné kapacity, aby to příště tedy fungovalo lépe. Není dobré tedy zavést takový model, že bychom si pro příští mise hledali zase nové lidi. A my víme, že takové mise budou nezbytné, máme tady proudy uprchlíků, že je potřeba budovat kapacity a přemýšlet již předem eh, o tom, kde se proto vybudoví, vybudují kompetence. Já přemýšlím, eh, přemýšlím eh, takto nahlas. Vím, že to nespadá přímo do působnosti výboru pro kontrolu rozpočtu, ale máme-li se zúčastnit konference o rozpočtu na základě výkonnosti, tak se ptám, co je cílem a s jakými prostředky a nástroji můžeme tohoto cíle dosáhnout. Proto také jsem si dovolil vyjmenovat zde několik příkladů, abych tu svou otázku eh, podpořil tedy konkrétními eh, vysvětleními. A poslední otázka mě nebylo zcela jasné, eh, tedy z textu zprávy, co to jsou ty takzvané buňky té mise. Jestli byste mohli k tomu ještě Eh, něco vysvětlit, jak toto fungovalo, v čem spočívaly problémy a eh, konečně ta otázka k dosažení cílů. Eh, doporučovali byste institucím pokračovat v té misi v Afganistánu a nebo jste toho názoru, že rozhodnutí, které zde bylo učiněno v té misi nepokračovat, je v pořádku a v souladu s těmi cíly neboli podařilo se dos- naplnit cíle té mise a můžeme se spolehnout na to, že už se v Afganistánu obejdou bez nás, a nebo musíme tady se říci, že ty cíle, jich jsme chtěli dosáhnout, že jsou ohroženy. Potom jako člen výboru pro rozpočtovou kontrolu eh, bych řekl, že ta investice byla chybná a neměli jsme ji činit. Děkuji. Děkuji. A co se týče otázka předání tedy eh, ve, veškerých úkolů na eh, tedy afgánským orgánům. Eh, možná, že byste nám na to mohli odpovědět. Řek, bylo řečeno, že to by se mělo konat ke konci roku 2016. Děkuji za slovo. Ano, skutečně zasnělo zde mnoho, mnoho dotazů. Možná pokud jde o tu radu mezinárodní koordinace, to je nesmírně důležitý nástroj, který zatím ještě nehrál dostatečně svou roli v Afganistánu. Samozřejmě Není to, my jsme se snažili v rámci této mise, snažili jsme podporovat jejich personál samozřejmě eh, finančně a tak dále. Ovšem samozřejmě potřebujeme i ostatní aktéry mezinárodního charakteru a ta podpora nebyla z této strany dostatečná. Dále performance-based management, tento typ řízení, jestli dovolíte, alespoň dvě poznámky. Na úrovni mise v Afganistánu, ale v podstatě u všech misí můžeme říci, že jsme se opravdu snažili všemožně na naší straně v SVČ, ale i na straně misí, abychom ten přístup viděli profes, co možná nejprofesionálnější, pokud jde o definice cílu, plánované aktivity, materiál, monitoring, veškeré aktivity a tak dále. Čili aby jsme opravdu měli jasná kritéria benchmarkingu, pokud jde o vnitřní plánování, stanovené cíle, cíle, které jsou ověřitelné, konkrétní a tak dále my se snažíme samozřejmě u toho velice úzce spolupracovat eh, i na straně jednotlí, i na straně místních orgánů, aby si zodpovědnost. Dále Mission Cells, to znamená takové ty projektové buňky, jednotky. To je nástroj, který jsme vytvořili před několika eh, lety pro CSDP mise. Co můžeme říci? Ve většině zemí, ve kterých pracujeme, potřebují právě mnoho takového materiálu, zařízení a tak dále, které tato, to je odpovědnost místních orgánů. Mnoho misí samozřejmě představuje strategický charakter, takže tam to znamená, že tam fungují vlastně v rámci takových těch místních jednotek, je to rychlé nasazení, které bylo vyžadováno, je to součást naší strategie a samozřejmě musíme poskytnout i veškeré vybavení, které se potřebuje samozřejmě, není to nějaké obrovské, mm, to samozřejmě prvním cílem není těchto misí poskytovat vybavení, především jsou to věci, které se týkají samotných aktivit, například když potřebujeme vyškolit nějaký trénink na místě, takže materiál, se kterým by se mohli pracovat a tak dále. Nejde o nějakou výstavbu obrovských budov a tak dále, řekněme nějaké tradiční projekty, které mm, které spadají spíše pod nástroje v oblasti rozvoje zda ty naše cíle byly, byly splněny či nebyly splněny. Je zde samozřejmě určitý operační aspekt celé záležitosti, ale i politický aspekt celé problematiky a samozřejmě, že je to taková velice citlivá uh, Mm, záležitost. Mm, v roce 2014 se dohodly eh, země, že v prosinci 2016 dojde k ukončení této mise, protože mm, měli pocit, že pokud jde o pokrok na straně afgánských orgánů a celé mise, skutečně tak za rok a půl v tom horizontu by mohly místní orgány dostatečně pokročit, aby to úsilí, které tam vidíme na místě, aby to bylo udržitelné, aby tam byl tento tlak, čili tato, toto hodnocení bylo před několika měsíci potvrzeno členskými státy. Ty hlavní prvky, pokud jde o udržitelnost, tak ty tam byly přítomny, já jsem se o tom již zmínil, takže to nebudu rozvádět. A samozřejmě pokud jde o, ten, o, tu, o to období Mm, přemošťovací nebo to předání na místní stranu nebo to uvažování o dokončení, ukončení dané mise. To všechno sebou nese konkrétní strategii, především musíme zajistit to, aby místní orgány byly dostatečně robustní, aby opravdu mohli takzvaně fly solo, promiňte za tomu anglickou, francouzštinu tímto způsobem. To znamená, že aby ty místní orgány skutečně byly schopny fungovat samostatně a v určitých oblastech, kde členské státy mají pocit, že ještě ty místní orgány nejsou dostatečně robustní či solidní, tak mohou identifikovat jiné partnery, které, kteří by mohli pomáhat v těchto konkrétních oblastech v mm, Afganistánu, například to bylo v oblasti justice, tam jsme identifikovali určité oblasti, i když samozřejmě dojde k tomu phasing out, to znamená k dokončení do konce roku um, RSU, E ještě pořád potřebuje strategickou podporu v této oblasti. Tato jednotka ještě pod, potřebuje určitou podporu, protože některé aspekty musíme ještě doladit v oblasti justice s místními orgány Afgán, na afgánské straně. Například některé členské země, například tam budou pokračovat v bilaterálních projektech přímo na místě nebo nevládní organizace na místní úrovni, které rovněž by mohly samozřejmě eh, po dokončení mise ještě nadále fungovat přímo na místě. No a Jistě, někteří z vás se o to zmínili, zdá je to teda napůl úspěšné, napůl neúspěšné a tak dále. Co by se stalo, kdyby tam ta mise vůbec nebyla? No, mnoho věcí, já jsem se o to zmínil, nejenom pokud jde o vůbec ty kapacity, budování kapacit eh, na afgánské straně, dále je to vyškolení, dále je to takzvaná ta policie, tom napřímo na místě, to je nesmírně důležité v boji proti teroristům, to znamená ta, ta místní okrsková policie a samozřejmě, že i mm, v celkovém celoevropském kontextu nesmíme zapomínat na to, že by nás to stálo hodně to, co je důležité v rámci, tak to mm, například civilní policie, určité budování důvěry místního obyvatelstva, boj proti Talibánovi, prostě tímto způsobem nikdy jsme nemohli vyhrát. Děkuji. Teď dám slovo ještě jednou panu Vesberkovi z Evropského účetního dvora. Máte nějaký přehled, kolik z těch 400 milionů euro skutečně přímo bylo předáno afgánské policii? Prosím. I must say that... Musím říci, že vám to číslo musím zjistit. Já ho tady bohužel sebou nemám ale když už mám slovo, dovolím si doplnit jeden aspekt eh, k odpovědi čest. Za to tedy stálo za to, za to měl smysl, abychom to řekli jednoduše. Nesmíme zapomínat na skutečnost, že když byl svržen Taliban, neexistovaly vůbec policejní sbory v Afghánistánu. A Afganistán v loňském roce dokázal úspěšně eh, zorganizovat a ochránit parlamentní volby, opravdu jedny z nejspravedlivějších, nejbezpečnějších, nejnestranějších voleb za poslední léta v Afghánistánu. A to by nebývalo bylo možné bez civilních policejních sborů, které odpovídaly za ochranu občanů eh, a za zajištění klidného průběhu voleb, tak pokud se ptáte na hmatatelný výsledek, to je jedna, jeden příklad, který jsem chtěl zmínit. Děkuji a závěrem ještě Jens Gajer, pan zpravodaj, eh, omlouvám se kolega Brok. Děkuji, eh, jenom pár vět. Otázka, co to přineslo to byla nezbytná mise, když si představíme, že mise do Afganistánu jako taková byla správná. Tam je zcela správné, že když tu zemi není možné stabilizovat pouze vojenskými prostředky, ale musí dost, ta země musí dostat šanc, šanci také eh, tedy eh, k tomu přispět civilními prostředky a toto byl nezbytný eh, tedy úhelný kámen jinak by to byla zcela eh, přebytečná otázka. Eh, a eh, tu otázku chci opatrně položit. Když tedy tam jdeme a něco takového uděláme, tak to musíme dokončit, musíme to udělat úplně. A to je něco, o čem se nedá pochybovat a neplatí to jenom pro Evropskou unii. Eh, jestli tady se jedná o takzvanou mission completed. A to je něco, z čeho se můžeme poučit. A proto, co se týče eh, ukončení této mise, nejsem tak optimistický, když se podívám na hodnocení eh, z letošního jara, kdybych se na tom býval nepodílel, tak bych nebyl tak jistý, že bych býval mohl říct, že tedy ke konci roku 2016 bude tam všechno v pořádku. A to si nejsem jist. Děkuji. Děkuji vám, pan zpravodaj. E, já si asi mohu e, uspořit závěrečné poznámky k celé zprávě. Ta debata byla jasná. Máme tady asi e, určité rozdíly v názorech v rámci našich výborů, jak politicky se dívat na tuto misi EUPOL já se blížím názorově panu Brokovi, že tedy za těch podmínek v Afganistánu eh, tedy bylo nezbytné provést mezinárodní misi v Afganistánu tohoto druhu. Také jsem toho názoru, že, že je ta mise něco, na co může být Evropská unie hrdá a ta zlepšení, ke kterým eh, došlo, jsou nepochybná. Toto je dokument, který nemá povahu nějakého závěru, ale zpravodaj vlastně spíše přispívá k rozhodování o absolutoriu eh, eh, ke konci roku 2014. Já bych eh, vlastně vzal poznámku eh, pana Broka tak, že se ještě eh, znovu podívám na eh, ty pozměňovací návrhy, co se týče bezpečnostní situace, najímání policistů a další a také to, co jste řekl v té druhé otázce, to s vámi souhlasím ještě více, ale co se týče té první otázky, tam došlo trochu k nedorozumění a já vypracuji ještě několik eh, pozměňovacích návrhů eh, pro eh, účely udělení absolutoria. Aby bylo zcela jasné, jak se k tomu postavit a těším se tady na spolupráci s dalšími zpravodaj. Děkuji. Děkuji. Evropská unie by neměla nic z toho, kdybychom financovali z našeho rozpočtu věci, které nemůžeme vůbec ovlivnit a momentálně to takto je a myslím, že na to kolega Brok opatrně vlastně eh, poukázal a je potřeba se tomu věnovat. To je důležité. Tím eh, jsme dospěli k závěru společné schůze. Já děkuji kolegu Brokovi i kolegům z výboru AFET. My se uvidíme brzy zase a budeme hovořit o další misi OILEX a to ve, při společném zasedání ve Štrasburku. Právě se nastavuje eh, tedy časový termín. Děkuji vám tedy. Eh, veřejná část našeho zasedání je tímto uzavřená a my budeme pokračovat eh, schůzí koordinátorů a uvidíme se opět dnes odpoledne ve tři hodiny. Děkuji.